chci také poděkovat Evropskému parlamentu, protože parlament je v této oblasti velice aktivní. Mnohokrát vám děkuji. Köszönjük szépen, eh, államtitkárnő. Ezzel lezárom a... Děkuji, paní ministrině. Uzavřeme tedy eh, diskuzi o situaci Romů v členských státech a budeme pokračovat podle programu. A mm, předem, dámy a pánové, vás mm, musím upozornit, že dám slovo těm, kteří budou hovořit za politické skupiny a žádní spontánní řečníci v tomto bodu programu, pouze řečníci za frakce. Jako první ale dostane slovo paní Vasiliu která nám hm, představí prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. A je to tedy prohlášení paní Eštonové, které se týká zákazu e, hm, třištivé munice. Děkuji, pane předsedo. Jménem eh, Vysoké představitelky Kathy Eštonové mám mnohokrát děkuji za to, že jste nám dali příležitost promluvit o otázce tříštivé munice okamžiku, kdy je to vysoce aktuální, protože probíhá vyjednávání v rámci OSN, které by mělo vést ke konečnému zákazu těchto zbraní v celosvětovém měřítku. V červenci 2010 Evropský parlament uvítal, že, se, že vstoupí v platnost umluva o třištivých zbraních od 1. srpna 2010. Potom v listopadu 2010 proběhlo první setkání států které se k tomu připojily, v Laose a byl přijat akční plán. To byl chválihodný první krok na podporu úplné implementace této úmluvy o tříštivé munici. Jak ve Vientianu v loňském roce, i na druhém setkání členských států v Beirutu v září tohoto roku se Evropská unie zasazovala za úsilí, jehož cílem je řešit humanitární obavy, humanitární problémy, které působí tříštivá munice. Dnes je stranou úmluvy o tříštivé munici 66 států. Úmluvu podepsalo 108 států, to je obrovský pokrok ve velice krátké době. Nicméně je toho potřeba hodně udělat, aby ti, kdo mají nejvíce těchto zbraní a vyrábí nejvíce těchto zbraní, byli také zapojeni do tohoto úsilí, aby se zlepšila situace v terénu. Bohužel letošní rok ukázal, že je to ještě důležitější než kdy dříve. Vysoká představitelka například měla velké obavy z využití tříštivé munice vůči civilnímu obyvatelstvu v Libii a vyzývala eh, ozbrojené složky Muarma Gaddafiho, aby se zdržel využití zbraní vůči civilnímu obyvatelstvu. Ať už šlo o tříštivou munici nebo jiné zbraně. Je potřeba přijmout veškerá možná opatření, aby se zajistilo, že civilisté budou chráněni před účinky takové munice, včetně nevybuchlých zbytků tříštivé munice. Tento týden a příští týden budou probíhat vyjednávání o protokolu o tříštivé munici v Ženevě v rámci revizní konference členských států úmluvy o určitých konvenčních zbraních CC2TV. Evropská unie je přesvědčena o tom, že každý nový nástroj, který by mohl vzniknout v rámci CC2TV, musí odpovídat cíli posílení mezinárodního humanitárního práva. Vysoká představitelka i já jsme vzali na vědomí skutečnost, že Evropský parlament v usneseních v roce 2008 a 2010 a opět v letošním roce vyzýval členské státy EU, aby podepsali a ratifikovali umluvu o tříštivé munici, aniž by se tím ohrozila tato umluva tím, že přijmou, potvrdí anebo ratifikují protokol 6 k CC2V, který umožňuje použití tříštivé munice, která není slučitelná se zákazem takových zbraní podle článku 1 a 2 umluvy o tříštivé munici. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud jde o probíhající vyjednávání o protokolu k CC2TV o tříštivé munici, toto jednání by mělo vést ke značnému zlepšení v terénu. Měly by se zohlednit humanitární i vojenské aspekty, které by měly být slučitelné s úmluvou o třištivé munici a měly by ji doplnit. Očekáváme, že takovýto akt bude obsahovat ustanovení o spolupráci a pomoci a bude významným příspěvkem v humanitární oblasti. Bude tam patřit také okamžitý zákaz použití, výroby a nebo převážení tříštivé munice. To by umožnilo mezinárodnímu společenství udělat rozhodný krok správným směrem a přiblížit se dosažení našich humanitárních cílů. Pokud budeme jednoznačně sledovat tento celkový cíl, Evropská unie by se měla aktivně do tohoto úsilí zapojit a měla by co nejvíce přispět k této významné práci ve snaze posílit relevantnost CC2TV v oblasti mezinárodního humanitárního práva, abychom také posílili základní právo stran ozbrojených konfliktů. Přičemž toto právo volit si způsob boje nesmí být neomezeno. Všechno musí vycházet ze základních humanitárních principů. A proto Evropská unie jako taková je odhodlana řešit dopad tříštivé munice na civilní obyvatelstvo veškerými možnými prostředky. Přestože ne všechny členské státy EU jsou v současné době strany úmluvy o tříštivé munici, je zřejmé, že Evropská unie by měla sehrát svou roli při naplňování humanitárních cílů úmluvy o tříštivé munici prostřednictvím účinného a efektivního poskytování pomoci. V operacích v terénu, pokud jde o pomoc obětem tříštivých bomb anebo min Evropská unie nerozlišuje. Je nutné plně dodržovat závazky podle úmluvy o tříštivé munici a to je velká výzva pro celou stát, řadu států na celém světě. Evropská unie si je vědoma komplexní povahy tohoto úkolu a je připravena poskytovat pomoc jednotlivým státům ve snaze účinným způsobem uplatňovat národní plány, dodržovat úmluvu a zajistit, že budeme mít synergie s dalšími stejně důležitými mezinárodními nástroji. Evropská unie je proto odhodlaná pomáhat naplňovat právní závazky podle úmluvy o tříštivé munici. Děkuji, pane předsedo. Köszönjük szépen, eh, biztos asszony. Děkuji, paní komisařko. A pokud jde o rozpravu, tak si vyslechneme zástupce politických skupin a eh, za EPP jako první bude hovořit pan Gáler, eh, který má dvě a půl minuty. Děkuji. Je dobře, že náš parlament se v rámci tohoto usnesení o čtvrté revizní konferenci o úmluvě o speciálních konvenčních zbraních zabývá tématem celosvětového zákazu tříštivé munice. Text usnesení je zde dalším parlamentním příspěvkem k našim humanitárním snahám v oblasti odbrojování a kontroly zbrojení. Rezoluce z mého pohledu odráží dva evropské klíčové požadavky. A tyto požadavky se tedy jaksi směří vůči členským státům revizní konference. O co jde, abychom zde tedy i nadále se vědomali procesu celosvětého zákazu tříštivé munice. Eh, rád bych tady nadnesl centrální vojensko-operativní argument Eh, pro eh, používání této minice a na druhé straně argument proti používání, ten humanitární. Z operativního hlediska se u tříštivé minice jedná o jedno z nejlepších, nejúčinnějších konvenčních zbraní, protože máme ze po, jaksi malou snahu, která dokáže dopadnout na velké oblasti. Obratí se to například proti vzletovým plochám na letištím, komunikacím a infrastrukturám. To je tedy výhoda. Ovšem eh, pak zde máme tu humanitární stránku a celosvětový zákaz příčivému se musí být i nadále prosazován tak, jak je to v úmluvě. Problém příštivé munice spočívá v tom, že její používání velice často se pojí s z humanitního hlediska nepřijatelnou mírou bomby, pum a munice, které, se, které jaksi nevybuchnou a to je pak velký problém pro civilní obyvatelstvo. E, a takovýto problém má aktuálně libyjské obyvatelstvo a jak paní Ešnová již v Dubnu uvedla, e, Kadáfiho vojska používali příštivé munici. Tříštivá eh, munice je jasné ohrožení civilního obyvatelstva v situacích po konfliktech, protože nevybuchlá munice samozřejmě má velké škody na civilním obyvatelstvu když se na to podíváme, tak vlastně tyto humanitární škody jdou proti znovu obnovování společností po ozbrojených konfliktech. Proto je důležité, abychom opravdu se zasazovali o celosvětový zákaz tříštivé munice, aby Evropská unie a její členské státy toto podpořili. Je dobré, abychom v tomto rámci posílili naše opatření jako Evropské unie, tak abychom jaksi podporovali třetí státy v jejich snahách o zákaz příštími munice a o nepoužívání této munice. Děkuji. Äh, Děkuji panu Gálerovi a nyní pan Gualtieri. Nyní má slovo pan Gualtieri äh, za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Jak i řekl kolega Gáler, Eh, mm, tato munice je hrozný smrtící nástroj, který především postihuje civilisty a eh, takže náš parlament zde již dlouhou dobu právě proto se tomu věnoval. A umluva eh, z Osla, to byl významný úspěch, ale dnes, rok po datu účinnosti, zde vidíme takového něco nebezpečného a to je, že zde se, je zde snaha tedy mm, mm, vyprázdnit jí obsahem, protože zde teď se v Ženevě hovoří o tom protokolu a v podstatě to mm, legitimizuje použití těchto munice. Tento eh, protokol eh, by neměl být podepsán těmi, kteří podepsali umluvu z Osla, protože, jak jsem i řekl, jak řekla paní komisařka, je zde jasný rozpor s touto umluvou. Je to nebezpečná spirála, která se může roztočit i pro jiné země, eh, které i nadále vyrábí a ukládají, skladují a používají tuto munici i by to byl, by, by, by to byl velice nebezpečný precedens porušování mezinárodního právo, práva. Zde se říká, že mm, protokol by zlepšil tu situaci, protože zde by byl podepsán těmi státy, které nepodepsali tu umluvu a tak dále. To je ale záminka. E, proto bychom chtěli si vyslechnout i zástupce e, vysoké představitelky a chtěli jsme slyšet Eh, jasnější prohlášení, jasnější slova. A tento protokol by vlastně umožnil použití munice, která byla eh, vyrobena po roce 1980 a vlastně té je většina. Zde se stanovuje dlouhé přechodné období a i zde, zde se mění ta typologie těch, těchto bomb, které jsou velice nebezpečné pro obyvatelstvo a ani se tam nehovoří o povinnosti eh, zlikvidovat eh, zásoby, sklady. Takže proto já nepodporuji eh, tento protokol a je třeba, aby vysoká představitelka se snažila, aby všechny státy EU šly stejnou cestou, přijali stejnou jednotnou linii a to je eh, úplně zakázat tuto tříštivou munici. Tak vyšleme významný politický signál. Jsme si jisti, že eh, mm, to je něco, co určitě drtivá většina podpoří. Děkuji. A nyní dám slovo paní Šake na dvě minuty, která bude hovořit za ALDE. Prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisářko, kolegové. Já naprosto souhlasím s dvěma předřečníky, se kterými jsme na tomto společném návrhu usnesení pracovali. Umluva o tříštivé munici vstoupila v platnost v roce 2010 podepsala i většina členských států, je důležité zakázat třištivou munici, protože působí přílišné škody pro civilisty. Je to katastrofa. Ale bohužel některé členské státy se domnívají, že tříštivá munice je důležitá pro jejich bezpečnost a pro jejich ekonomiku. Já nepochybuji o významu bezpečnosti, ale máme lepší a méně ničivé způsoby, jak je zajistit. Kromě použití je tady ještě obchod. Nedávno jsme slyšeli zprávy o použití tříštivé munice v Libii a údajně některé členské státy tuto munici poskytovaly. Chystá se diskuze o protokolu 6 v rámci revizní konference použití určitých konvenčních zbraní. To ovšem neodpovídá závazkům členských států. Naopak, místo toho, abychom podkopali umluvu o tříštivé munici, chceme, aby se k ní přidalo více členských států. Připojili by se k těm členským státům, které nebudou využívat, vyvíjet, skladovat, přepravovat, prodávat tuto munici nebo se účastnit kterýkoliv jiných zakázaných činností. Unie by měla tlačit na členské státy, na kandidátské členské státy a měla by se zasazovat o celosvětový zákaz tříštivé munice. A pokud chceme být důvěryhodným aktérem musíme vést příkladem, včetně všech členských států. Děkuji. Děkuji, děkuji, paní poslankyně. A nyní má slovo paní Lunaček. Minuta 30. Uh, děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové, já eh, souhlasím s předřečníky. Třišťová munici je jednou z nejkrutějších zbraní. Představte si dítě, které jde a eh, zvedne tedy takový kousek, který mu exploduje a, mm, z, eh, a to dítě je zraněno, přijde o některé údy a 60% právě těch incidentů se děje takto třeba nedávno i v Libii k tomu docházelo. Řada z nás, tedy poslanců, zástupců občanské společnosti, obětí, bojovalo za to, aby ta umluva z Osla byla podepsána v roce 2008, tedy umluva proti tříštivé eh, munici. Tento zákaz je nyní ohrožen a právě teď v Ženevě eh, na té revizní eh, konferenci o konvenčních zbraních někteří signatáři nebo nesignatáři právě chtějí rozmělnit obsah té umluvy prostřednictvím protokolu, chtějí i vlastně okleštit humanitární právo a mezinárodní právo hm, to nemůžeme dopustit. Chci poděkovat komisařce a vysoké představitelce a ministrům zahraničí, jak se jasně k tomu postavili. Chci poděkovat i kolegům ze všech pěti frakcí, které se dohodly na velice dobrém usnesení a e, děkuji za velice úzkou spolupráci. Jsem přesvědčena proto, že e, pokud budeme sjednoceni a pokud Evropský parlament spolu s paní Eštonovou e, jasně vystoupí jednotně v Ženevě spolu s těmi členskými státy, které ratifikovali, podepsali nebo i s dalšími, které ne, takže všichni jednotně budeme bojovat proti této kruté zbraně. Děkuji. Děkuji. A za GUE nyní má slovo paní Lösing. Minuta 30, prosím, paní. Děkuji. Jménem své frakce GUE NGL vítám velice dobrou spolupráci napříč frakcemi a většinovou podporu společného návrhu společného usnesení proti používání tříštivé munice. Usnesení je důležitým a silným signálem v rámci boje proti této vražedné zbrani. Nezapomínejme, že tříštivá munice a kazetové pumy byly nasazeny například bývalé Lugoslávy, v Iránu, v Afghánistánu a to, a připomínám to, v tomto parlamentu, nasadili je tam i členské země EU. Neexistuje žádné ospravedlnění pro další um, používání těchto zbraní ani pro jejich výboru, výrobu, ani pro obranu ani pro zajištění hranic. Já apeluji na členské státy, aby navržený text nového protokolu 6, který se týká tříštivé munice, aby tento protokol nepodpořili, protože tento protokol šec by byl dramatickým krokem zpět. V tomto textu se říká, a nemohu to říct, chci říct, že tedy to zakazuje tříštěvou munici, která byla vyrobena před rokem 1960. To tedy znamená, že třištěvá munice, která byla vyrobena potom, je povolena a může být i v budoucnu používána. Něco takového nesmíme akceptovat. Umluva o zákazu třištěvé munice, která vstoupila v platnost v srpnu 2010, zakazuje veškeré typy tříštivých bomb a munice. A to musí být naším měřítkem. Děkuji mnohokrát. Igen, végére értünk. Hölgyeim és uraim, a Děkuji za tyto příspěvky a nyní opět dostane slovo paní komisařka Vasiliu. Prosím, máte slovo, paní komisař. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem poslancům za jejich příspěvky a za to, že nám dali příležitost hovořit o těchto zásadních aspektech naší činnosti v souvislosti s velkými humanitárními obavami, které se pojí s tříštivou municí. Já chci zdůraznit, že Evropská unie se bude dále věnovat této oblasti, bude se snažit dosáhnout zákazu tříštivé munice prostřednictvím aktivní politiky, jak v rámci úmluvy o konvenčních zbraních, tak v rámci úmluvy o tříštivé munici. A musím říct, a už jsem říkala, že skutečně chceme pokračovat v tomto úsilí, abychom navýšili počet signatářů a počet ratifikací a aby se naše ambice projevily v praxi. Evropská unie bude také nadále spolupracovat a poskytovat pomoc v mezinárodním měřítku, bude se snažit racionalizovat veškeré snahy, jejíž cílem je zakázat tříštivou munici, a to prostřednictvím naší politiky rozvoje. Evropská unie si je vědoma komplexity těchto úkolů, komplexnosti těchto úkolů, jak pokud jde o implementaci CCM, tak o mm, ten akční plán, vyžaduje to finanční zdroje a politickou vůli. Evropská unie je připravená napomáhat státům v tomto úsilí. Děkuji. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim. Velice děkujeme, Vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání.